Good afternoon, um, everybody. Welcome uh, to our uh, afternoon session. Dobrý den, vítám vás na odpoledním zasedání. Než začneme, požádám všechny, abyste se nasadili sluchátka, protože tlumočníci nám chtějí něco sdělit. Tlumočníci vás informují, že pracovní spor kvůli novým pracovním podmínkám, které byly tlumočníkům jednostranně nařízeny, trvá již třetím týdnem. I přes četné ústupky z naší strany se vedení nepokusilo o vyřešení konfliktu. Na tuto schůzi byli tlumočníci povoláni podle rozhodnutí o rekvizici, čímž se závazným způsobem omezuje naše právo na stávku. A s politováním vás rovněž musíme informovat, že tlumočení bude ukončeno přesně v čase plánovaného skončení schůze. Okay, so as I said this morning... Dobře, tak jak jsem říkala dopoledne, doufám, že tlumočníci najdou dobré řešení, které bude vhodné pro každého. Znamená to, že se můžeme pustit do našeho slyšení. Samozřejmě o velice důležité věci pro náš výbor. A je to řešení nekalých obchodních praktik ve vztazích B2B v onlineovém prostředí. Ráda bych přivítala všechny naše hosty, které jsme si pozvali a chci také přivítat ty, kdo nás sledují na internetu, protože toto zasedání se vysílá na internetu. Jak jsem říkala, je to téma důležité pro náš výbor. Týká se to podniků i spotřebitelů a my se zabýváme ochranou spotřebitelů na obou stranách, je tady celá řada různých obav, celá řada zájmů na obou stranách. Je potřeba najít dobrá řešení. Je to také velká výzva. Výzvy, kterým čelíme v této oblasti a ve vztahu k podnikání mezi podniky online a ve vztahu ke vztahům platform B2B. Na úvod bych tedy velice krátce představila naše panelisty. Je tady nejprve, opět se setkáváme, byl jste tady na slyšení dnes dopoledne, pan Šteng, který je vedoucím oddělení pro elektronické obchodování a platformy z generálního ředitelství Connect v Evropské komisi. Máme tady pana Price, který je eh, právním ředitelem oddělení vyhledávání ve společnosti Google. Dále je tady pan Laurin Kary, který zastupuje eBay. Dále je tu pan Lochbiller, zástupce platformy Booking.com. Dále je tady pan De zastupuje Hotrek. A v neposlední řadě je tady paní Bermecho, která zastupuje španělské združení startupů a mikropodniků. Všechny vás vítám a mnohokrát děkuji, že jste mezi nás přišli. A ráda bych vás vyzvala, abyste se postupně vyjádřili k tomuto tématu maximálně na pět minut. Takže nejprve pan Štenk, prosím, máte slovo. Děkuji vám. Dokrát děkuji a přeji všem dobré odpoledne. A děkuji také za to, že jste uspořádali tuto akci. Je to velmi aktuální. Těch pět minut je docela náročný na toto téma. Začnu tím, že nešlo jenom o nekalé obchodní praktiky, ale šlo o to, že jsou to věci, které jsou dobré pro spotřebitele, pro ekonomiku, pro digitální jednotný trh. To jsme říkali už před dvěma lety ehm, ve sdělení onlineových platform, protože řada přeshraničního obchodu který vidíme dnes, na digitálním jednotném trhu by asi vůbec nebyla nebýt těch základen, které máme pro digitální obchodování. Když se podíváme na eh, posouzení dopadů, ze kterého vychází návrh, začínáme samozřejmě analýzou ekonomiky tohoto onlineového prostředí. Samozřejmě je naprosto zřejmé, že onlineové platformy se staly hlavním hnacím motorem, hlavním prostředkem pro přístup k řadě sektorů trhu. Výhodou je síťový efekt, který posiluje také výhod, posilují výhody související s daty. To všechno pozitivně i negativně ovlivňuje nezávislost. Máme tady mnoho podniků, více než milion evropských podniků, které stále více závisí na těchto platformách, aby se dostali ke spotřebitelům. A to samozřejmě také vede k určitým problémům z hlediska vyjednávací síly, což se dotýká hlavně malých uživatelů a velkých platform, ale není to jenom záležitost velikosti, protože i malé platformy mohou hrát roli jakéhosi strážce brány na určitých trzích se spotřebiteli. Problémy, které jsme zjistili a které posuzujeme v posouzení dopadů a které se projeví v našem návrhu, je to pár praktik, které mohou být velice škodlivé pro podniky. Začíná to podmínkami, jednostranným vnucováním podmínek, častými změnami bez upozornění předem, rušení účtů, hodnocení, přístupu k údajů, diskriminačních praktik, různých platform. Týká se to nejrůznějších doložek výhodného zacházení a tak dále. Druhý problém souvisí s opravnými prostředky. Velice často, když se projeví takové problémy, malým podnikům se špatně hledají rychle a účinně nějaká řešení. A v neposlední řadě je to také riziko pro jednotný digitální trh, protože existují problémy a když se řeší různým způsobem v různých členských státech, hrozí, že nastane roztříštěnost jednotného digitálního trhu. Týká se to celé řady podniků podle několika průzkumů pět až šest každých deseti podniků narazilo na takovéto nekalé praktiky. A pokud mluvíme o nejméně milionu podniků, jde tedy o sta tisíce podniků. A je to situace, která by se dala vylepšit. A to je také účelem tohoto návrhu. Neměnit tu ekonomiku založenou na, na, na platformách, ale zajistit, že všechny podniky, které platformy využívají, to budou moct využívat bez velkého napětí že se budou moct zaměřit na hlavní činnost a nabízet dobré služby a dobré produkty evropským i celosvětovým zákazníkům. Jde tedy o to, aby ten ekosystém fungoval ještě lépe než dnes. A hlavní ustanovení v návrhu nařízení tedy odpovídají problémům, které jsem krátce zmínil. Je potřeba, aby byly jasné podmínky, pokud se mají změnit, je to potřeba udělat nejméně 15 dnů předem, je potřeba dát vědět podnik, uh, uživatelům, je třeba mít eh, jednoznačné důvody pro zrušení účtu nebo vyřazení nějakého podniku a je také nutné dát možnost bránit se proti tomu. Dále je to otázka transparentnosti z hlediska hodnocení, diferencovaného zacházení, jde o transparentnost přístup k údajům, použití a dále jsou tady tři vrstvy e, opravných prostředků. Jsou to stížnosti, mediace a další řízení. To je všechno v nařízení. Tolik tedy k polipůsobnosti jde o onlineové prostředí, o služby informační společnosti, které se využívají ke zprostředkování kontaktu mezi podniky na jedné straně a spotřebiteli. Na druhé straně jsou tady smluvní vztahy, já jsem zmiňovala ty podmínky. A jde o zahájení transakce, o vznik transakce. Nejde tady jenom o platformy, kde se spotřebitel okamžitě podepíše pod nějakou smlouvu, rezervuje si online hotel nebo si nakoupí knihy. Může to být i tak, že ta zprostředkovatelská služba je nutná, aby si spotřebitelé byli vědomi nějakých podniků a potom se obrátí na toho podnikatele a s tím uzavřou smlouvu. Ze zeměpisného hlediska jde o evropské podniky, které něco prodávají evropským spotřebitelům a pak je jedno, kde ta platforma vznikne. Transakce tady funguje, ta zprostředkovatelská funkce se odehrává v Evropě a o to jde. A v neposlední řadě také jsme zřídili observatoř, doprovodnou observatoř k tomuto návrhu, ta teď vzniká. A účelem je sledovat tuto ekonomiku založenou na platformách, zejména v oblastech, kde jsme se omezili čistě na povinnosti z hlediska transparentnosti v tom nařízení. To znamená, že my všichni, tvůrci politiky v Evropské unii, chceme pochopit, jak to všechno funguje, jaké mohou být problémy a jaký dopad mají případné politiky Pět minut. Samozřejmě rád odpovím na otázky. Děkuji. Děkuji. Mnohokrát děkuji. Druhý na řadě je pan Price ze společnosti Google. Mnohokrát děkuji. Já se v Google věnuju vyhledávání produktů, to znamená, že jsem jakýmsi prostředníkem v týmech Google pro vyhledávání. Mou hlavní oblastí specializace je ten produkt vyhledávání a uplatňování práva v této oblasti. Z tohoto pohledu se tedy budu k této věci vyjadřovat a případně odpovídat na otázky. Asi dává smysl krátce začít takovým technickým úvodem k tomu, jak funguje Google Search, vyhledávání Google. abych se na to mohl odkazovat, až přijdou případné otázky a abych to zasadil do kontextu. Vyhledávání Google a veškerý další vyhledávač je takový, že to trojfázový proces. Smapujeme web, vytvoříme nějaký ten vyhledávač a potom poskytujeme výsledky nebo odpovědi na otázky uživatelů. První krok, takzvané web crawling, prohledávání webu. To je v podstatě automatizovaný proces, Snažíme se zjišťovat, co je na webu. Hledáme eh, stránky, o kterých už víme, hledáme vazby mezi těmito stránkami a jinými stránkami, sledujeme tyto vazby, sledujeme vazby, které tam pozorujeme, stahujeme obsah, který tam najdeme na těch stránkách a tak dále. A je to nekonečný proces, web je obrovský. Máme 130 trilionů samostatných stránek takže ten proces zjistit, co všechno tam je, v podstatě probíhá po, celou život, po celý život společnosti. Je důležité vědět, že to tež, je to to i když mnohem větší měřítko, jako když vy prohledáváte web ve vašem prohlížeči. Jdete na nějakou stránku, možná moc nevíte, o co jde, jenom to, že to, co vám ten provozovatel dá, díváte se na ty soubory a tak dále. My děláme to též jenom ve větším. Druhý krok je vzít, co jsme získali a zabalit to tak, aby k tomu měly naše systémy velice rychle přístup, když reagují na nějakou otázku nebo žádost, aby dokázali velice rychle vyhodit nějaké výsledky za pár milisekund. A proto je opravdu důležité, že se musíme předem pořádně připravit. A poslední věc, a to je asi nejdůležitější v tomto smyslu, v tomto ohledu, je sestavení jakýchsi výsledků v určitém pořadí pro uživatele. Když uživatel něco vyhledává a dělá to často, asi 15 času nám posílají otázku, kterou jsme nikdy neviděli, je velice důležité mít schopnost velice rychle zjistit, kde se nachází správná odpověď pro toho uživatele. Děláme to tak, že uplatňujeme jakési signály pro sestavení pořadí a snažíme se tak předložit eh, možné odpovědi na otázku uživatele. Proces zpracování toho pořadí je technicky velmi komplexní. Znamená to tisíce experimentálních zastávek, Všechno, co případně dáme uživateli, se testuje a znovu testuje na základě nějakého vzorku našeho provozu a nějaký čas věnujeme i tomu, že poměřujeme to, co děláme, abychom zajistili, že to, co dáváme uživateli, mu zajistí užitečnější a relevantnější obsah. Krátce k uplatňování nařízení, o které jde při vyhledávání na Google. V tom nařízení je požadavek na transparentnost, pokud je o ten proces zpracování pořadí. My si myslíme, že transparentnost je naprosto zásadní, aby naši uživatelé a webová komunita viděli, co vlastně děláme, když se snažíme zpracovat nějaký nástroj pro vyhledávání. A transparentnost zajišťujeme různými způsoby. Máme eh, webové stránky, které se týkají vyhledávání, tam je popsáno, jakým způsobem ten proces probíhá podrobněji. A máme také pokyny, základní pokyny pro vyhledávání. To je součást si dokumentu pro posuzování, testování těch procesů. Tam se snažíme srozumitelně popsat, co bychom měli dělat když předkládáme výsledky vyhledávání uživatelům. A právě v tomto dokumentu je stanoven cíl, kterého se snažíme dosáhnout. Velice rychle něco k uplatňování nařízení na Google. Naše obavy, které se pojí s tím nařízením, souvisí především s procesem kolektivní žaloby. Organizace mohou zažádat soud, aby posoudil dodržování povinnosti zajistit transparentnost podle nařízení. Obavy máme dvojí. Za prvé, je třeba zajistit, že ten proces bude transparentní a otevřený, pokud je o identitu těch organizací, které mají povoleno takovou žalobu podat. Jaké zájmy přitom prosazují. A také se nám úplně nelíbí, že tady jakási výzva s tím, že soud to bude posuzovat, ten princip, na základě nějakého poměrně nového nařízení. Máme obavy z toho, že transparentnost nebo ty kroky, které už teď podnikáme, sice hodně napomáhají dosáhnout cílům transparentnosti, které prosazuje nařízení. Díky tomuto nařízení budeme v nejistém postavení z hlediska toho, jestli vlastně ten text, který teď tady takto máme, dodržujeme nebo ne, nebo co si o tom bude myslet případně soud. To je tedy náš hlavní problém. Samozřejmě rád také zodpovím otázky. Velice děkujeme a další host je pan Samuel Laurinkaris z firmy eBay. Děkuji. Chtěla bych velice poděkovat za možnost eh, eh, toho, že naše firma eBay se může zúčastnit této diskuse a také děkuji, že jste Pozor, eh, také děkuji, že jste to dobře načasovali ohledně fotbalu, kdy hraje Japonsko a Kolumbia a ne jiné země, které by nás zajímaly. Takže já bych se chtěla omezit na několik bodů. Bod jeden. To, že platformy jsou zásadním nástrojem, který se objevil na mezinárodním trhu, pro eh, firmy. Když si vezmeme eBay jako takovou, eh, takový příklad zprostředkovatelské online platformy, které se má týkat to nařízení, tak vlastně my jsme začali v roce 1995 a v té době v podstatě nebyl příliš ten elektronický obchod rozvinutý, teprve to všechno bylo v plenkách. A my jsme měli myšlenku založit takové otevřené tržiště, kde by se mohlo všichni účastnit, všichni by se tam mohli obchodovat navzájem. Takže když začnete s takovou platformou, tak problémem je to, že lidé nemají stejné možnosti, stejné příležitosti. Tehdy navíc ty příležitosti mělo pouze málo firm. Takže ten náš zakladatel otevřel tu platformu nejprve pro malé a střední podniky, pro spotřebitele a potom pro větší firmy. Každý by měl mít stejné možnosti účastnit se Postupně v dalších letech se stalo to, že od té platformy C2C jsme se stali B2C. To znamená, dnes je 90 toho e, obchodu B2C. Naše platforma se využívá zejména malými podniky, aby e, dokázali oslovit globální zákazníky, aby dokázali vít dále, než jsou ty jejich lokální trhy. A teď jsme svědky toho, že tento eh, obchodní model se naprosto změnil. Když to porovnáme se situací před 20 lety, tak jedinou možností, jak se účastnit toho elektronického obchodu, bylo, že, že se stanete součástí nějaké velké firmy, ale dnes vlastně můžete být přímo součástí. Eh, eBay je platformou, která získává eh, zisk z poplatků za transakce. Myslíme si, že jsme vlastně takovým přátelským nástrojem pro malé a střední podniky máme technologii, která eh, provází nebo která propojuje zákazníka a toho dodavatele. A ten náš model vychází z transakčních poplatků, což znamená, že je pro nás dobré, když má zisk ten eh, malý, eh, ta, ta malá firma. To znamená, využíváme takové technologie, které mm, mohou také dovolit těm firmám, aby využívali digitální ekonomiku a její výhody. Bod dvě. Musíme se podívat, eh, je, to, je to zapotřebí stanovit dobré podmínky pro tyto eh, platformy. Platformy jsou důležité pro elektronický obchod, pro služby, pro také i třeba k tomu, abyste měli přístup k informacím, nebo jsou to různé sociální platformy, které umožňují interakci. Všechny tyto platformy ukazují a usnadňují všechny tyto činnosti online. Nicméně podle našeho názoru je to tak, že zde existuje velký problém, který spočívá v tom, zejména velký problém pro eh, některé podniky, které se snaží ehm, prodávat. Když třeba se ptáte malých firm, jaké mají největší problémy, eh, když se snaží prodávat eh, své produkty nebo služby na jiných trzích, tak většinou říkají, že největším problémem je DPH, anebo to, že jsou tam různé jiné daňové systémy a to tvoří překážky k tomu, aby mohli prodávat na jiné trhy. Mm, také jsou zde různé změny v podmínkách, takže například ten dodavatel by třeba někdy zakazuje, aby se to vlastně zboží prodávalo přes internet po celém světě. Takže když se teď díváme na, tu, na ten návrh regulace, tak je důležité podívat se na to tak, aby to, aby to vlastně umožňovalo přístup všem, aby se všichni mohli účastnit tohoto, eh, mm, této technologie. A bod tři. Techno, ty platformy se navzájem liší, jsou velice rozdílné. Některé nabízejí e, služby, jiné zase e, zboží, některé platformy vlastně soutěží se svými uživateli, některé nesoutěží, některé platformy se zaměřují na malé podniky a jiné zase na ty velké. Když e, projednáváme toto nařízení, tak je důležité, aby parlament a rada brali v úvahu tyto e, velké výzvy kterým čelí firmy na těch jednotlivých platformách. Je důležité identifikovat eh, řešení, je důležité také se zamýšlet nad tím, jak všechny ty problémy vyřešit. No a můj poslední komentář s ní. Pokud chceme, aby zde byl dobrý, eh, efektivní ekosystém těchto platform, musíte platit dva principy. Za prvé, malé a střední podniky musí mít možnost se účastnit a musí mít také možnost eh, vlastně být eh, soutěžitelem i v tom prostředí velkých firm. Na druhé straně platformy by měly být také schopny dobře provozovat své služby, takže je důležité zde najít určitou rovnováhu na jedné straně mm, mezi těmi podniky, na druhé straně mezi těmi platformami. Já vám teď ještě dám příklad mm, toho Například některé um, produkty se nesmí prodávat přes eBay, jsou zakázány. Um, máme zde například také určité eh, lhuty, které se používají, ale pokud bychom eh, nakonec, pokud by to bylo příliš regulováno, tak by ta platforma třeba nemohla rychle reagovat na to, aby se na trh dostával nějaký nebezpečný výrobek. Takže je zapotřebí, aby tam byla určitá flexibilita, abychom, to znamená, to je ten hlavní princip, je zde důležitá rovnováha. Děkuji. Děkuji. A dalším mluvčím, dalším odborníkem je pan Peter Lochpihler, který zastupuje firmu Booking.com. Děkuji, dobrý den. Já jsem se připravil prezentaci, takže vás poprosím, zda byste mohli prezentaci promítnout. Děkuji, děkuji za to, že jste mě pozvali. Dobré odpoledne. Já se zastupuji firmu Booking.com, ale chtěl bych říct, že také zastupuji i, ve, eh, i v asociaci, která se týká mm, evropské, eh, evropského Eh, cestování. Takže naše firma byla založena v Amsterdamu v roce 1996 a od začátku naším úkolem bylo využít internet a nové technologie, eh, abychom eh, propojili cestovatele s ubytovacími zařízeními. Tehdy nebyl internet příliš rozšířený, takže vlastně Každý den nám eh, ty, ty hotely faxovaly, jaké mají volné pokoje, naše odborníci tam jezdili, nafo, nafocovali, takže ta situace byla naprosto rozdílná od dnešku. Od té doby jsme se také, za těch 20 let jsme se maličko rozrostli, nechci vás, eh, nechci procházet všechna ta čísla, ale můžu říct, že po světě máme více než 200 poboček, a také se snažíme být blízko těch eh, svých hlavních partnerů. Ten trh s cestovními službami je stále ještě velice roztříštěný a složitý. Mm. Jsou zde třeba malé rodinné hotely typu bed and breakfast a pak jsou zde zase třeba firmy jako Google nebo Amazon. Pak tam máte také internetové cestovní kanceláře, jako třeba internet.com. Dám vám eh, jedno číslo. Podíl všech eh, rezervací je okolo 25%. Samozřejmě se to liší trh od trhu, ale zhruba je to tak v Evropě toto číslo. A já bych chtěla říct, že takový hlavní, eh, hlavní věc, která mm, rozlišuje tyto věci, je to, že můžete mít buď přímou nebo nepřímou distribuci a můžete mít buď online nebo offline distribuci. To jsou taková dvě kritéria, na která se díváme. A pak je tam ještě mnoho dalších kanálů které je možné využít. Jak to funguje v praxi? Díky naší službě mm, dáváme spotřebitelům nové hodnoty, mají dobrou volbu, je to transparentní, mohou eh, si velice lehce zarezervovat ubytování, ale vytváříme hodnotu i pro firmy, protože eh, my jsme platformou, eh, která se snaží, má vlastně zájem obou stranách, takže se snažíme mít dobré vztahy jak s těmi cestovateli, s těmi lidmi, kteří do ubytování, tak i s těmi hotely. Um, jak to tedy vypadá? Booking um, vychází z modelu agentury, to znamená, že my ani nenakupujeme, ani prodáváme pokoje ale, nebo ubytování, ale jsme platformou, která spojuje nabídku a poptávku. Máme zde dobré distribuční kanály je zde v podstatě nulové riziko a také naši obchodní partneři nemusí mm, nic investovat předem, což je velice dobré právě třeba pro takové ty drobné poskytovatele ubytování, aby byli schopni ehm, být eh, konkurenceschopní. Mm, máme se eh, nabídku eh, hotelových pokojů, máme tam také třeba informace o tom, jak lze zrušit tu rezervaci a také vlastně i hotely mají mm, speciální Eh, informace, nejsou tam vlastně žádné speciální nějaké omezující podmínky. V čem je to dobré pro naše obchodní partnery? Jak už jsem říkal, tak eh, je, není zde žádné riziko nějak investovat eh, do internetových nástrojů, do překladů, do různých technologických inovací, do pracovníků, do infrastruktury IT. Mm, to znamená, tím pádem i třeba nějaký malý rodinný hotýlek je k dispozici všem lidem po celém světě, nabízíme tedy globální viditelnost. E, po celém světě e, zaměstnáváme asi 4 000 lidí, kteří mají za úkol zlepšit e, těm hotelům, zlepšit jejich ob, obsazenost. Také zde máme, využíváme mnoho jazyků. Také minulý, tý, minulý rok jsme Eh, po celém světě uspořádali asi 3500 různých akcí s našimi obchodními partnery. A také jsme um, organizovali asi 800 různých webin, webi, webinářů, různých seminářů přes internet, aby také zlepšili ještě eh, možnost využívání Booking.comu. Tak to vypadá strana, pokud vy jste, jste třeba majitel hotelu a chcete být eh, v tom seznamu na Booking.comu, tak to je vlastně taková první stránka, která ukazuje právě i tu transparentnost, to znamená ukazuje se, jaké jsou informace o ceně a provizi, takže například v Amsterdamu je to 15%, ale je to možné to nějak změnit, takže záleží, z jaké IP adresy se přihlásíte. Um, pak hovoříme také o různé, um, o tom, že se využívá Google, eh, vyhledávač Google, optimalizace pak je tam, jak je to tedy to řazení těch produktů nebo řazení těch hotelů. Je to v, do velké míry automatizované a dynamické, ale jsou zde také různé alternativní možnosti, které třeba deaktivují některé jiné. To znamená, můžete si vybrat třeba, že chcete, eh, může, může se vám zvolit pořadí podle eh, vzdálenosti od centra, eh, podle ceny. Pak jsou tam také, to je všechno v těch našich podmínkách. Eh, domníváme se, že zhruba eh, už teď plníme podmínky tohoto nařízení, co se týče toho, že máme zveřejňovat hlavní parametry pro eh, seřazení, seřazení těch nabídek do pořadí, ale i co se týče té spolupráce s obchodními partnery. Dále, co se týče sdílení údajů, mm, naši partneři mohou využívat ten náš extranet, Eh, máme zde, mm, já tedy tomu říkám, eh, že sdílíme takové ty mm, eh, soukromé údaje, nebo ty mm, například, jaký je původní trh, nebo z, jakého, z jaké země přicházejí ti klienti a další informace, takové ty podrobnější informace. No a pak chci říci, že zatím ještě tato diskuse teprve začíná, ale teď už mám pár návrhů, které se týkají tohoto nařízení. Myslíme si, že je zapotřebí eh, ještě vyjasnit některé definice, a to ze dvou důvodů. Jasnější definice pomohou takovým platformám, jako jsme my, eh, dodržovat eh, tu legislativu v budoucnu, ale také to může zabránit případnému zneužití systému. Například je zde článek 9, jak to tedy bude s tou, jak je to vlastně s tou mm, s tím vnitřním systémem pro řešení stížností. Pro nás třeba není úplně jasné, jak to vlastně bude a vzhledem k tomu, že pokud eh, máme obrovský počet těch ubytovacích zařízení, tak ehm, se může stát, že to vlastně nebude v praxi k něčemu sloužit. Dále je důležité mm, mít rovné podmínky pro eh, ty zprostředkovatelské mm, služby online, ale i pro ty přímé prodejce online. Také bych ještě chtěl na vás apelovat, abyste nedávali dohromady aspekty P2, P2B a P2C. A co se týče ještě mm, článku 8, to jsou požadavky eh, na podávání informací, které eh, i, i veřejné, veřejnosti. No a poslední bod, myslím si, že bychom neměli eh, se jaksi míchat do nějakých věcí, které řeší nějaká jiná legislativa. Napří- a pak jsou zde určité věci, které se týkají přesně toho cestovního trhu, například ta doložka nejvyšších výhod. Mm, na tu se to zaměřuje příliš podrobně a já si myslím, že třeba i to posouzení dopadu říká, že třeba něco by vlastně bylo dost eh, nekonzistentní, takže já bych trošku apeloval na to, abychom neotvírali tu pandořenu skřínku. A ještě mm, nakonec je důležité samozřejmě zabránit těm nejhorším případům, které se dějí, ale také je zde důležité vyvarovat se rizika nadměrné přílišné eh, regulace, která může ohrozit vývoj v tomto prostředí a v tomto biznesu. Děkuji. Děkuji vám. Naším dalším řečníkem je pan Debaran Soutraku. Máte slovo. Děkuji vám, paní předsedkyně, vážení poslanci Evropského parlamentu, zástupci komise, dámy a pánové. V první řadě bych vám chtěl poděkovat za pozvání a jsem přesvědčen, eh, nebo věřím, že eh, my Eh, budeme hovořit trošku z jiného hlediska. Je pro nás eh, ctí že zastupovat 200 tisíc hotelů a restaurací, téměř 1% z nich jsou mikropodniky, které poskytují 11 milionů pracovních míst evropské ekonomice. Návrh nařízení je první krok správným směrem k ochraně malých a podniků a mikro podniků proti eh, těmto gigantům, tak jak se objevuje eh, v tomto eh, návrhu nařízení a stejná, stejný je cíl hot tracku. My se zaměřujeme na nejlepší praxi. Já nemám žádnou prezentaci připravenou a dovolte, abych řekl pár slov ze, z hlediska spotřebitele, čemu je třeba zabránit v budoucnosti. Jsem přesvědčen, o tom, že eh, se vám nestalo, že 48krát se eh, je, eh, zarezervovala jedna mm, jeden pokoj nebo jeden pokoj, tak jak se může objevit na platformách. Jednoduchý mechanismus Eh, opravných opatření může tuto eh, praxi eh, odstranit, tak pokud bude všechno digitální a pokud bude platforma taková, aby donutila partnery, aby se férově chovali vůči firmám ty kritéria, eh, nejdůležitější kritéria je transparentnost vůdci organizacím a podnikům, především pokud jde o jejich hodnocení. A eh, velké doporučení je, aby to bylo vyrovnané. Eh, Hotrek se distribuje prostřednictvím dvou platform a pro, Eh, prostřednictvím 40 eh, eh, platform a zjistili jsme, že 40% je takových, které bychom nenabízeli dobrovolně, 70% z nich má problémy s cestovními agenturami vzhledem k tomu, že neexistují dostatečné nápravná opatření, některé malé a, stři- eh, a mikropodniky jsou schopny eh, přežít na eh, těchto platformách, které hají jejich zájmy, možnost, že budou vylistovány z velkých platform dělá jejich situaci velmi obtížnou a Hotrek proto má tři návrhy týkající se tohoto nařízení. Jsou to jakési mm, zásadní principy. Za prvé kontrola e, uživatele eh, vlastní eh, značky, obchodní uživatelé, eh, uživatelé budou mít plnou kontrolu eh, práv duševního vlastnictví a platforma proto eh, nebude deformovat obsah. To podle našeho názoru znamená přidružené programy taky pro hoteliéry, aby měli možnost nechtít být začleněni do platform jejichž mohou být členem. A uživatelé budou eh, používat eh, data, která jsou zinventarizovaná na platformách. A pokud hotel a, a, tak by hotel eh, nebyl operován přes platformu, pokud už je hotel plně zamluven. Dále kontrola toho eh, firmního uživatele, jak to s využitím vypadá. Zde dochází, zde jsou určitá omezení pro hoteliéry ze strany eh, platform a eh, toto by mělo být platformám zakázáno proto, aby se zajistila konkurence. Tento tržní přístup se už uplatňuje v Evropské unii a měl by být eh, hlavní zásadou. Dále eh, objektivní popis eh, všech sankcí, nejenom ukončení zadání na platformě, je taky nutná věc Vážená paní předsedkyně, vážení poslanci a poslankyně, toto je eh, významný krok v digitalizaci této ekonomie, eh, eh, transparentnost a objektivnost by měla eh, převládat a my jsme přesvědčeni o tom, že eh, toto nařízení pomůže eh, chránit stovky tisíc malých podniků a mikropodniků, které jsou závislé na platformách a které jsou páteří evropské ekonomiky. Děkuji. A naším posledním řečníkem je paní Bermecho ze Španělské asociace startupů a mikropodniků. Máte slovo. Děkuji vám. Děkuji vám za pozvání. Je velmi zajímavé vidět, jak se tvoří legislativa. A první věc, o které bych chtěla hovořit, je politický kontext. Pro nás to, co se děje v Evropě, je výzva. My vítáme myšlenku jednotného digitálního trhu. Jsou to nová, e, e, věříme, že e, tato nová, nová, zaři, nová nařízení, která v Evropě vznikají, mají dobrý záměr a že bude toto stejně regulováno v celé Evropě. To je velmi eh, eh, důležité právě pro mikropodniky a startupy. Pokud jde o autorská práva a digitální práva, platformy, tak startupy nejsou schopné sledovat veškeré diskuse, ke kterým které probíhají v Bruselu a opravdu nevědí, co se děje a nemohou se účastnit konverzace. My nemáme prostředky, které mají ostatní, například velké asociace nebo platformy. A, a startupy ani naše asociace nemají prostředky, aby se zúčastnili této konverzace takže my se ani nedovíme o nezamýšlených dopadech, protože když se neúčastníme diskuse a všechno se zaměřuje jenom na velké platformy, tak to nařízení potom, nebo ta regulace někdy nebere v úvahu něco, co nás eh, poškodí. A to je důležité. Je to opravdu obtížné, když těch eh, legislativních eh, dokumentů je tolik. Pro startupy je velmi důležitý stabilní právní rámec. Potřebujeme pra- jasná pravidla týkající se rozvíjejících se inovací. To, e, ta současná situace vytváří velkou právní nejistotu. My jsme hovořili s právníky několika startupů i s jednotlivými startupy a všichni mi eh, říkali, že eh, mají problém eh, plnit legislativu, protože na to nemají finance. Takže kdyby to měli dělat, tak by byl problém. Takže konkrétní nařízení nebo konkrétně legislativa může eh, mít nějaké požadavky a my nejsme schopni je sledovat, nejsme schopni plnit pravidla, která se eh, mění v těchto pravidlech. Eh, je legislativa například GDPR, o které nakonec řekneme, ano, to je dobrá věc, ale je pro nás velmi komplikované se adaptovat na novou měnící se legislativu. A jinak eh, pro nás je eh, působnost tohoto nového nařízení moc široká. My hovoříme um, um, tady jsou takové ty velké věci a kromě toho jsme tady my a myslíme si, že není správné to všechno dávat dohromady, protože rovnováha je jiná. Protože řekněme, když jsou ty velké aplikace, tak je v pořádku, aby byly chráněné. Když jde o stažení určité aplikace z, eh, z App Store protože když se to stane, že tam odsud jsou staženy, tak je to pro ně katastrofa. A jinak, pokud jde o tržiště, tak je spousta startupů, například ve Španělsku, které eh, kontaktuje eh, eh, platforma. Například dentisty nebo zubní lékaře spojí s, s Eh, pacienty a nebo majitele veterinárních klinik s majiteli eh, zvířat. Jde každopádně o vyváženost a rovnováhu mezi uživateli a platformou. Eh, pokud jsme my tou, tím, E, tím slabším prvkem v této rovnici, tak potom e, je v té rovnici něco e, v nepořádku, protože neexistuje rovnováha. Čím větší platforma potom, tím lepší pozice. Rovněž se hovořilo o transparentnosti. My si myslíme, že je velmi důležité mít flexibilitu a moci se chránit proti těm, kteří se nechovají dobře. Je spousta Eh, majitelů eh, hotelů nebo ubytovacích zařízení, eh, kteří používají ty takzvané špatné aktéry, kteří dávají výborné hodnocení tomu zařízení, které je lživé. A zákazník potom zjistí, že třeba to hodnocení není důvěryhodné právě proto, že eh, tam někdo napsal falešné hodnocení. Takže transparentnost je z tohoto hlediska zcela zásadní a majitelé eh, ubytovacích zařízení eh, by měli být nebo pro ně by mělo být nemožné používat falešná hodnocení. Eh, udělat taková opatření, aby se nemohly používat, eh, nemohla používat tato falešná hodnocení. A potom článek 7. Eh, tomu moc nerozumíme, protože mm, odstavec B nevíme, zda máme brát platformu jako developera, jako něco, kdo chce data od E, zákazníků, nebo nevíme dost dobře, jak to chápat. Děkuji vám za, za to, že jste se s námi podělili o své názory a ráda bych otevřela diskusi. První je, je zpravodaj za Evropský parlament. Paní Šaldemouze, prosím. Mnohokrát děkuji. A děkuji také za všechny zajímavé prezentace. Na úvod musím říct, že skutečně vítám návrh komise. Myslím, že je dobře, že ho máme a rozhodně se těším, jak na něm budeme pracovat. Možná ho trochu pozměníme, anebo trošku vylepšíme. Uvidíme, jak to dopadne. Ale musím také říct, že jsem se ještě nerozhodla, kde navrhovat změny. Takže poslouchám vás všechny a snažím se to pochopit, snažím se zjistit, co můžeme udělat, v čem spočívají problémy a co dobře funguje. Ale mám pár otázek, když dovolíte. Nejprve pro pana Price z Google. Vy jste říkal, že nejste úplně spokojení s těmi kolektivními žalobami nebo kolektivními opravnými prostředky. Mě to trošku překvapuje. Já jsem myslela, že Spojené státy jsou jedničkou, pokud je o takové systémy. Můžete to třeba trošku osvětlit? Takové věci ve Spojených státech přece máte takové věci, ze kterých bychom se mohli poučit i my, aby ten náš návrh fungoval. Na eBay. Poslechnout si vás bylo velmi zajímavé. Já jsem v průběhu let sledovala ty změny, které se vás týkají z pohledu spotřebitelů i vztahu mezi podniky a spotřebiteli. A říkám si, jestli se věnujete případně i výrobě nějakých produktů? A chystáte nějaké změny, pokud už jste to neudělali a pokud ano, jaký dopad to bude mít na vaše zákazníky, na podniky, kteří na vaše stránky dávají na prodej zboží? Ráda bych se o tom něco dozvěděla. Booking.com Většina lidí v této místnosti zřejmě už někdy využila vaše služby, já určitě ano. Můj patnáctiletý syn se mě onehdy zeptal. Nemluvili jsme o této legislativě, ale ptal se. Mami, opravdu je to tak, že já tady teď sedím a dívám se na ten hotel a strašně moc lidí se dívá na stejný hotel jako já a já jsem říkala, upřímně řečeno, opravdu nevím. Ale je dobře, že to vidíš trošku kriticky, protože možná to tak není. A protože Hotrek se tím zabývá taky, chci se zeptat, jak to funguje. Chci prostě vědět, jak to funguje. Říkali jste taky, že máte velice dobré vztahy s vašimi zákazníky, s vašimi podniky, jak spotřebiteli, tak podniky. Teď mluvíme o té stránce podnikatelské. Myslíte si, že kdyby hotely a penziony a tak dále opravdu měli šanci dělat nějakou reklamu, kdyby se mohli vybrat, že nemusí zůstat na vaší platformě, že by na té vaší platformě zůstali? Máte nějaký monopol? Pokud chtějí prodávat ubytování, musí být na vaší platformě. Ale zřejmě by se vybrali něco jiného, kdyby to šlo. Můžete mi odpovědět otevřeně? A pokud máte nějaké spory s některými z vašich zákazníků, ne mezi spotřebiteli, ale mezi hotely, co s tím děláte? Zařadíte je někam níž, když budete mít pocit, že nedodržují pravidla, nebo jak to funguje? Vstoupíte s nimi do dialogu, jak to funguje? Taky bych ráda věděla, jak to chodí. Na to španělské združení já chápu vaše obavy. Opravdu může být těžké sledovat, co děláme tady v Bruselu. Ale dávám dobrou radu. Spojte se s vaším europoslancem. Takový kontakt může být snažší a může vám taky pomoct, pokud budete mít nějaké problémy. My se tady pokoušíme o to, a snad to tak i dopadne, že budeme mít předpisy, které usnadní i malým podnikům, malým startupům vstup na trh a nebudou mít strach, že nějaký velký hráč bude zneužívat. Já doufám, že tak to nakonec dopadne. Všichni máme rádi platformy, všichni využíváme, ale musí to být vyvážené. A já doufám, že tato legislativa vám nám tam pomůže. A než vám znovu dám slovo, chci říct vám všem, a možná i ostatním, kteří sedí tady v sále, kteří neměli šanci přednést tady nějakou prezentaci. Jsem, ne, nejsem schopná setkat se s vámi všemi, ale rozhodně nám pošlete vaše podněty, vaše návrhy, konkrétní návrhy na to, jak vylepšit tento návrh. Všechno si přečtu. Nezohledním úplně všechno, ale slibuji vám, že si všechno přečtu. Pokud je nějaký dobrý nápad, co udělat, určitě mi to pošlete. Já jsem tady možná spíš na straně těch malých podniků. Já myslím, že může být těžké pracovat vyváženým způsobem s velkými platformami. Vy máte velkou sílu, je dobře, že vyděláváte a děláte to dobře, ale potřebujeme lepší rovnováhu. A o to se snažíme, ale mnohokrát děkuji. A doufám, že od vás dostanu dobré odpovědi. Děkuji. Marko Zula, prosím. Ano, děkuji prvé řadě chci poděkovat zpravodajům. Tohle téma je opravdu obtížné. A říkám to i z pohledu uživatele. To znamená člověka, který se vždy dívá i na potřeby uživatelů, protože riziko vytváření monopolů v těchto sektorech je velmi vysoké. i na straně naší, na straně zákonodárců hrozí, že vytvoříme normy, které teoreticky možná budou dobré, ale budou vypadat dobře, ale v praxi budou představovat další administrativní zátěž, zejména pro ty menší aktéry. Třeba v porovnání s těmi většími, kteří jsou robustnější a kteří se dokážou rychleji přizpůsobit nové situaci. Takže i já vás vyzývám, abyste formulovali své problémy a zkušenosti, na které narážíte. Je potřeba, abychom si vyslechli vaše postoje, vaše názory, abychom si uvědomili, jak třeba lépe přistupovat k takovým otázkám, jako je zajištění transparentnosti mezi jednotlivými subjekty. A samozřejmě také pokud jde o kontrolu informací, toky informací a nástroje, které k tomu máme. Přitom samozřejmě musíme přihlížet k potřebám malých aktérů. A rovněž je nutné poskytnout spotřebitelům co největší volbu. Děkuji. Děkuji. Evelyn Gebhardt, prosím. Dobře, takže v tom případě mám také otázku. Není určena nikomu konkrétnímu, možná, že každý z vás na to má nějaký názor. Já myslím, že pokud jde o business to business a onlineové platformy, řada věcí je pořád ještě nejasná. Zkusím to vysvětlit na základě příkladů. Třeba při jednání s firmou Booking, když jsem se ptala, jestli je možné zaplatit, aby někdo měl pořadí vyšší, nedostala jsem odpověď. A musela jsem otázku čtyřikrát, pětkrát opakovat a nakonec mi řekli, ano, možné to je. Tak já si říkám, proč to nepřipustit rovnou? Je možné zaplatit, abyste byli v tom pořadí výš? A všechny vyloučíte. Je to možné? To je jeden z příkladů věcí, které nejsou jasné. Něco podobného platí, když slyším, že někdo z Hotreku říká, že chce přístup k datům, pokud se to týká platform, ale já jsem slyšela a sama zažila a dělala jsem si rezervaci přes platformu a hotel, který jsem si rezervovala přes tu platformu, mi volal a ptal se mě, jestli chci upgrade. To znamená, že vy ty údaje máte, ta data máte, jinak by mi nemohli zavolat. Takže já myslím, že to není jasné. Proto si myslím, že některé z těch věcí, některé z těchto záležitostí se dájí snadno řešit. Teď je úplně jasné, že když něco hledáte na Google, některá z těch vyhledávání jsou reklamou, to je jasné i spotřebitelům. Ale je škoda, že takové věci se vyjasní až tehdy, když se někdo stěžuje na to, jak to funguje. A já myslím, že je v zájmu samotných podniků, aby ty věci jasné byly, aby byly jasné každému. To je tady ten problém, který já mám s tím, že věci nejsou jasné. A vidím, že Julia Reda má možná otázku. Ano, možná za chviličku. Takže teď znovu předám slovo našim panelistům. Možná, že každý z vás chce nějak odpovědět na otázky, které zazněly. Prosím. Mnohokrát děkuji. Pokud je to otázku na mou osobu z hlediska kolektivních žalob, ano, Máte pravdu, jsem americký právník, mohu krátce něco říct k tomu postupu kolektivní žalob podle amerického práva. Podle občanskoprávních postupů v USA rozhodně platí, že osoba, kterou údajně někdo poškodil, může podat žalobu, a to nejenom svým jménem, ale i jménem všech ostatních, takzvané třídě osob, které byly poškozeny stejným způsobem. Když si tedy koupíte vadný automobil, a takových vadných automobilů jsou ještě tisíce, můžete brát kolektivní žalobu na toho výrobce automobilů, můžete říct já a také tisíce dalších lidí byli tímto způsobem poškozeni a chceme nápravu, chceme kolektivní nápravu. A dá se to řešit v jednom soudním řízení. Důležité v tom procesu je to, co americké soudy velice pečlivě posuzují hned na začátku. A to je otázka, jestli zástupce té tzv. třídy, skupiny, skutečně reprezentuje celou tu skupinu. Neboli má tento zástupce stejné nároky jako všichni ostatní? Nebo má nějaký svůj vlastní vyhraněný zájem, který znamená, že není tou nejlepší osobou, která by mohla takovou žalobu předložit? A podobně americký soud eh, posuzuje tyto věci, zvlášť při, ve stavu vyhledávání přes Google, pokud je o to, v jakém pořadí se ty výsledky zobrazují v nějaké skupině webových stránek. A jde o to, že někdo není třeba dost vysoko na tom seznamu. Znamená to, že je tam někdo jiný, kdo je výš. A obecně řečeno, ti, kteří byli výš, si nestěžují. Pokud tedy výsledkem takového zásahu bude přímo změna pořadí, nebo jakási transparentnost, což bude mít druhotný dopad v tom, že se změní pořadí, je tady důležitá věc. Ta skupina, která si takto stěžuje, musí být skutečně reprezentativní pro dostatečně širokou třídu organizací, které se objevují v tom vyhledávání. A skupina, která může podat takové žaloby, může být v podstatě organizovaná nebo financovaná nějakou další organizací nebo skupinou organizací, které nemají jako hlavní zájem bláho spotřebitelů. A pokud jde o otázku potenciálu zaplatit nebo možnosti zaplatit, aby mi někdo byl výš v pořadí, děkujeme za ten postřeh, paní předsedkyně. Google pečlivě označuje veškeré výsledky ve vyhledávání, aby bylo jasné, že si někdo zaplatil. Tam je to označeno potom jako reklama a já mohu potvrdit, že když tam nevidíte slovo reklama u výsledku vyhledávání Google, Google nedostal zaplaceno, aby tam něco takového zahrnul nebo v takovémto pořadí uvedl. Jde tady o to, jak my posuzujeme kvalitu takového výsledku. Já především děkuji paní Šaldemoze za otázky. eBay nevyrábí ani nedistribuuje žádné produkty, které se nabízejí na prodej na platformě. My v podstatě máme technologii, která propojuje kupující a prodávající. Nezabýváme se výrobou ani distribucí. Nemáme žádné dodávky pro služeb, ani ne, ne, nejsme zprostředkovateli. Takže pouze máme technologii, která propojuje kupující a prodávající. A možná něco k té otázce přístupu k údajům, protože to se tady párkrát objevilo. Já souhlasím s Pítrem v tom, že jde o sdílení strategické analytiky, abychom lépe provozovali platformu. My to máme taky tak. Sdílíme s našimi uživateli ze stran, z řad podniků informace, které jim pomáhají víc prodávat přes naši platformu a být úspěšnější. To je tedy další oblast, kde vidíme, že naše zájmy plně odpovídají našim eh, uživatelům. A pokud máme užitečné informace, které jim mohou pomoct, aby byly lepší a úspěšnější, aby lépe prodávali, je v našem zájmu ty informace jim dát. Ale jsme opatrní s tím, že nechceme, aby to byl nějaký široký princip přístupu k údajům. Netýká se to tedy údajů, které by nebyly užitečné pro podnikatele. Transparentnost pořadí máme podobný obchodní modul, který tady byl popsán. V našem případě uživatelé mohou eh, podpořit své pořadí za poplatek, mohou se dostat výš v pořadí ve výsledcích vyhledávání. A pokud je o transparentnost toho pořadí, Parametry hledání jsou jednoznačně vyznačeny na výsledcích. Věci, které se zohledňují, třeba cena, místo, vzdálenost produktu, zpětná vazba o prodávajícím a kvalita, která je očekávaná, ale ta poměrná váha těch parametrů tam není, aby se zabránilo tomu, že lidé dostanou přístup k tomu algoritmu. Ten algoritmus skutečně musí vést k co nejlepšímu výsledku pro uživatele – a aby spotřebitelé byli spokojení s tím, co z toho mají. A proto je důležité zachovat některé z těch detailů interně, utajení. Já jsem si zaznamenala tři věci od paní Šaldemóze a jedno další, já myslím, že to říkal pan Dante, to bylo prohotrek, nevím, tak jsem to pochopil na začátku. Váš 15-letý syn, můžete ho ujistit, že to vychází ze skutečných čísel. Nemáme generátor náhodných čísel někde v Amsterdamu. Jsou to skutečné údaje, jsou to buď lidé, kteří se právě dívají na nějakou nemovitost, nebo kteří si dnes něco rezervovali Týká se to 24 hodin. Protože tam je potom rozdíl v tom, jestli jste v Austrálii nebo v Kalifornii. Pokud jde o ten počet pokojů, které zůstávají u nás na stránce. Každý den máme asi 1,5 milionu rezervací. Když si to rozpočítáte, je to asi tisíc každou minutu. Takže máte představu o tom, že máme jakýsi objem údajů, který nám umožňuje takovou analýzu. A děláme to proto, že je to informační faktor. Někdy se můžete podívat na nějakou stránku. V neděli říkáte si, počkám si a pak je to vyprodané, nebo cena stoupne. Takže je to informační faktor pro rozhodování. K té druhé věci, co se týče tržní síly a rizika monopolu, především bych chtěl zopakovat, že když se podíváme na ten trh s ubytováním celkově, onlineové platformy, a my jsme jednou z nich, představují asi jednu čtvrtinu. To znamená, tři čtvrtiny rezervací jsou odjenut přes různé kanály. Je to konkurenční prostředí. Když se pak podíváte na tu onlineovou část, ptáte se, pokud jste malý penzion, jestli za prvé máte realisticky šanci konkurovat, a myslím, že pak tam byla druhá část, kdybyste měli tuto realistickou šanci, jestli byste zůstali u Booking. Především chci říct, že je to v podstatě obchodní podnikatelské rozhodnutí. Chcete zaplnit pokoje. A pokud se vám to spolehlivě a z hlediska vynaložených nákladů účinně podaří i spravedlivě přes Booking, zřejmě zůstanete u Booking možná nebudete chtít dávat všechna vejce do jednoho košíku, ale pak je tady ještě druhá část. Musíte se realisticky zamyslet nad tím, nakolik online marketing a vyhledávání funguje. Možná to zní drasticky, ale upřímně řečeno, vy jako malý penzion máte realistickou šanci přímo konkurovat s globálními řetězci? Já myslím, že to opravdu těžké. Ale vracím se k té výhodě platformy, jako je naše, protože pokud se rozhodnete, že se budete ucházet o zákazníky online sami, budete mít předem náklady, máte plné riziko na své straně, nikdo vám nezaručí, že když se někdo na něco klikne, jestli si to také rezervuje, zatímco v našem případě nemáte žádné náklady předem a pouze když vám přivedeme dalšího hosta a teprve až když přijede, ubytuje se a nakonec odjede, pošleme vám fakturu. a komise je 15 s nulovým rizikem. Otázka, jestli trestáme partnery z řad podniků, jestli stěžují, ne. Nemovitost vyřadíme pouze tehdy, když někdo poruší podmínky, a to jsou většinou závažné případy, ale není to úplně první krok. První krok je vstoupit do dialogu. Jak jsem říkal, máme nějaké 4 tisíce lidí, kteří každodenně jednají s našimi partnery, takže se snažíme sednout si za stůl a najít řešení. Někdy jde o nedorozumění, někdy o chyby. Ale rozhodně není žádný mechanismus a upřímně řečeno, máme jiné priority než trestat naše nemovitosti. Chceme dál růst, chceme být schopní poskytnout co nejširší, nejrozmanitější portfolio, takže není v našem zájmu někoho vyřadit nebo trestat nějakou nemovitost zaměřujeme se spíš na budování podnikatelských vztahů s těmito partnery. A krátce, paní předsedkyně, k tomu, co jste říkala vy, k tomu, že věci nejsou jasné, nemovitosti často mohou zaplatit, aby se dostali výš v pořadí. Zaprvé všichni se učíme, říkám to úplně upřímně. A i my jsme tady proto, abychom věci pochopili, abychom získali další podněty, abychom něco vylepšili. A za druhé, Není to černobílé. Pokud se ptáte, jestli je možné zaplatit si za to, abyste byli výš pořadí, řekl bych ne, rozhodně to není zaručeno. Máme nějaké programy nebo další marketing, kde můžete dočasně nabídnout vyšší e, provizi a dostat se výš, ano, ale mimochodem je to označeno na naší stránce. Je tam banner, stejně jako u Google a Amazonu, je tam napsáno propagace, patří k tomu, no váže se k tomu i vyšší provize. A poslední věc, přístup k údajům. Především nikdo nevlastní spotřebitele. Já nechci, aby mě vlastnil Booking, eBay, Accor nebo někdo jiný. Já se chci rozhodovat sám. Když si rezervuju hotel přímo, a možná vás to překvapí, ale občas to dělám, jsou, je určitá skupina hotelů, které nepotřebují být na Bookingu, protože mají přímé rezervace, už teď mají ze 60% rezervované pokoje na příští rok, to je v celé pořádku, a i já si je rezervuju přímo. Takže spotřebitele nikdo nevlastní. Za druhé ano, i mně se stalo, že mi někdo volal, nebo mi posílali zprávy hotely. A nenabízejí jenom služby navíc, ale žádají mě, abych slušel rezervaci přes booking.com a zarezervoval si pokoj za lepší cenu. Je to spravedlivé, je to fér? To nechám na vás, abyste to posoudili sami protože my jsme do takového zákazníka investovali. A poslední věc, a to bude vše, ale byla tady řada bodů učených přímo mě, takže si dovolím využít ten čas. Týká se to sdílení údajů. Tady jsou určitá omezení, protože se musí zachovat soukromí, jsou taká omezení z hlediska zabezpečení údajů. My si myslíme, že naše systémy jsou bezpečnější, než jak je to v průměru u našich obchodních partnerů, Takže my máme jakýsi datový kompromis, radě si to řídíme sami. Je tady potom demence zákazníka a služby zákazníkovi. My si myslíme, že poskytujeme skvělé služby, využíváme strojové učení a umělé inteligence, abychom dokázali reagovat do pěti minut na stálení otázky. Třeba je tam místo k parkování, dá se změnit doba, kdy přijedu do hotelu. Takže já myslím, že z pohledu zaměření na zákazníka, čím se řídíme, plníme své závazky. A pak jsou tady samozřejmě komerční zájmy. Nelíbí se nám, když někdo zajde, najde nemovitost přes Booking a potom je někdo vybízí, aby tu rezervaci zrušili. Já doufám, že jsem odpověděl na vše. Děkuji. Chairman, thank you very much. I will... Děkuji, paní předsedkyně. Já bych možná nejprve zareagoval na mého kolegu. Byla tam otázka na trhy. Já chci říci, že my se domníváme, že je určitá oligopolis nebo monopol. Jak už jsem říkal, tak jsou zde dvě eh, dvě platformy, které vlastně, které jsou 200 tisíc subjektů. Mm, jsou zde tedy ty rezervace přes internet, kolega hovořil o těch 25%, takže to je taková oblast, ale celkově se to rychle narůstá. Myslím, že třeba během posledních pěti let to narůstlo asi o 6%. Je důležité když tam hovoříme o tom eh, zákazu těch eh, doložek, musíme si uvědomit, že ta situace není spravedlivá. Máme se také takovou situaci určitých jakýchsi černých pasažérů, myslím si, že kolega o tom trošku hovořil. Znamená to, že někdo se třeba eh, najde si ten, ten hotel na tom Booking.comu, ale potom si vlastně ten přímo ten hotel zarezervuje už přímo od toho hotelu. Hmm, bylo zde jedno řízení, ale mm, nějak to jaksi nebylo mm, dokázáno. Také vlastně i generální ředitelství pro hospodářskou soutěž na konci 20, roku 2017 vedlo jedno řízení, ale také vlastně tam nedošlo k žádné negativní, eh, k negativním dopadu na ty platformy a to bylo, týkalo se to i Francie a Německa, kde už vlastně ten zákaz byl eh, uveden v platnost. Když jsem hovořil o určitých značkách, to je velice důležité, musíme si uvědomit, jak je to složité, jak eh, vlastně vypadá ten e, provoz na internetu. Takže mm, je důležité, pokud vy nejste, eh, pokud nemáte nějakou nebo nepatříte do nějaké velké značky, tak máte nějaký malý podnik, tak je také důležité pro vás, abyste se dostali na ten, na ten internet k těm globálním Ehm, spotřebitelům, aby si to mohli přímo zarezervovat. Takže pokud chceme, aby tam eh, byla možnost přímo si zarezervovat, tak je důležité, aby ty menší podniky nebo ty menší hotely třeba měly eh, lepší možnosti. A pak je zde ještě otázka vzájemnosti, reciprocity. Například mm, dnes je to tak, že třeba platforma booking.com využívá mm, nebo nabízí nějaký hotel, ale ten hotel sám nemůže využít tu značku dot A to je také trošku zvláštní. Dnes víte, že pokud dáte pokoj eh, k dispozici nějaké platformě, tak se vlastně musíte podřídit určitým podmínkám. Vím, jaké jsou podmínky na Booking.comu. Tam je třeba právě možnost eh, snížit tu cenu. Je to vlastně až eh, na tu, týká se to té provize. Myslím si, že to není fair, eh, Pokud eh, někomu, eh, pokud těm hotelům vnucujete nějaké podmínky, dot má ale velkou, velké zastoupení na trhu, takže ty hotely nadále budou využívat tuto platformu. Myslím si, že je to velice důležité podívat se právě na tuto věc. A pak jste ještě byla otázka toho určování pořadí výsledků. Víme, že když je zde třeba nějaký, mm, když nějaký ten podnik investuje do toho, aby mm, byl mm, lépe na tom v tom pořadí a přitom tam nejsou žádné parametry, tak to je také důležitá věc. Myslím si, že byste měl být nějaký, nějaká osoba, která by měla být na starosti ty algoritmy a která by měla být schopna vysvětlit, jakým způsobem to pořadí bylo určováno. A také samozřejmě i ty podniky musí vystupovat transparentně, protože to je důležité pro spotřebitele. Spotřebitel teď vlastně ehm, třeba neví často, zdá eh, je, je, podle čeho bylo to pořadí určeno a zda si třeba někdo zaplatil za lepší umístění. Eh, nyní, když mm, je zde nějaká Eh, e-mail, který jde z Booking.comu do hotelu, nebo který je z té firmy do hotelu, tak tam, není, tam nejsou úplná jména, není tam třeba jméno hot, eh, hosta, ale my si myslíme, že by ten hotel měl mít k dispozici i určité informace navíc, aby dokázal lépe mm, jak se, ušít eh, služby na míru tomu hostu, aby mohl využít nějaké další oblasti. Takže to jsou mé komentáře. A ještě jedna věc, co se týče vyřizování stížností. My se domníváme, že dnes dnešní systém není spravedlivý, protože jsme zažili to, že zde bylo mnoho malých firm, které byly úplně odstraněny z těch eh, vyhledavačů a dnes zde není žádný dobrý, spravedlivý systém. Zde se teď eh, hovoří v tom článku 9 o tom systému pro vyřizování stížností. My si myslíme, že ten systém by měl být transparentní, transparentnější, i pokud uh, se bude jednat o um, způsob, který um, je zanedbat, za, teď se tam vlastně hovoří o tom, že to musí ovlivňovat stěžovatele takovým způsobem, který není zanedbatelný, my si myslíme, že na to byste se ještě měli podívat. A poslední bod, také se hovoří o tom, že byste měla být tato směrnice každé tři roky eh, přeskoumána. Když si ale uvědomíme, jak rychle, jak strašně rychle se tento trh rozvíjí, tak se domníváme, že ta revize by měla být prováděna každé dva roky. Děkuji. Já na chvilku zaskočím za paní předsedkyni, ona se asi za 10 minut vrátí. A ještě paní Permecho, chcete se k tomu rovněž vyjádřit? Ano, já bych nejprve chtěla poděkovat za vaše doporučení, abychom se obrátili více na naše španělské europoslance. No a pak ještě co k tomu, co bychom měli navrhnout. Za prvé, omezit rozsah působnosti a uvědomit si to, že mm, velký není to tež, co malý, nemůžete porovnávat. Nemůžete také eh, jak si vycházet situace, že všechny platformy jsou obří a že všichni eh, ti, všechny ty podniky jsou drobné. Eh, také je pravda, že platformy někdy um, neplní všechny ty podmínky, protože na to nemají zdroje, tak si myslíme, že vlastně třeba pro nějaké ty drobnější platformy byste měly být menší postih nebo menší pokuty. Druhá věc, je důležité, abyste byla flexibilita, abyste byla možnost trošku změnit ty, to pořadí, ale musíte tam jasně stanovit podmínky. Eh, musí tam být třeba možnost eh, informovat o tom, o tom ten subjekt třeba 15 dní předem, že to budete měnit. Takže musíte být flexibilita, aby jsme se jaksi učili za pochodu, ale abychom zároveň zabránili nějakému negativnímu chování. Ehm. Potom je také důležité vyjasnit ten článek 7, zejména ten bod 2b, který podle našeho názoru je velice nejasný. Děkuji. Děkuji a ještě pan Stenk za komisi. Děkuji. Já také zareaguji na několik věcí, které zazněly z úst panelistů nebo poslanců. Za prvé, co se týče těch tradičních právních sporů, já vím, že jste právník a také s tím máte asi e, zkušenosti, víte o tom více, ale já chci říct, že zde se jedná o něco jiného. Nejedná se o to, že by se tam několik lidí jak si vrhlo na Google, aby z nich dostali nějaké peníze. Jde o to, že ta platforma by měla dát svou, e, své postupy do pořádku, aby to všechno vyhovovalo tomuto nařízení. Neměly by to být určité jednot... Nechceme se jaksi soustředit na nějaké jednotlivé transakce nebo na jednotlivé smlouvy mezi tou platformou a mezi tím spotřebitelem. Mm, mělo by tam být to, že pokud nebudete dodržovat článek 5, tak budete vyzván k tomu, abyste ho dodržoval. No a ten článek 5 právě hovoří třeba o pořadí, o transparentnosti, o tom, jaká se očekává transparentnost, co se očekává. Co se mm, pan zástupce eBay hovořil e, obecně o takovém regulačním rámci. Já s vámi samozřejmě souhlasím, že ten, e, to prostředí musí být uživatelské k podnikání a e, to se netýká pouze tohoto, tohoto nařízení, této, tohoto legislativního aktu. Jedná se vlastně o celý ten rámec pro mm, jednotný digitální trh. My chceme, aby jednotný digitální trh eh, se stal realitou, aby to ulehčilo život podnikám. Podnikům také nechci, aby ty podniky spolehaly pouze na platformy. Samozřejmě chci, aby platformy umožňovaly další aktivity, ale chci, aby také firmy eh, měly jiné možnosti, aby mohly prodávat třeba přímo nebo dalšími kanály, takže potřebujeme dobrý regulační rámec. Také jste říkali o tom, že těch platform je celá řada, jsou různé druhy ale my se zde věnujeme některým věcem, které jsou společné. Na všech tržištích jsou určité společné rysy, jsou to tedy internetové nástroje, je tam nějaké to riziko, třeba, že tu firmu e, vyřadí, pak tam jsou určité mechanismy pro určování pořadí, ehm, pak je tam ta otázka těch údajů. Takže jsou to vlastně záležitosti, které jsou stejné. A my zde neři- neřešíme všechno dopodrobna. Spíše zde voláme po takovém principu zdravého rozumu, který, kterým by se měly řídit všechny ty platformy. A teď vlastně už také zareaguji i na španělskou mm, mluvčí. Myslíme si, že ani ty malé platformy by neměly mít problémy s tím, aby splnily všechny požadavky toho nařízení. Tady se nejedná o GDPR. My zde hovoříme o tom, že zde musí být jasná pravidla hry. Pak jsou zde některé takové náročnější požadavky, to je třeba ten interní systém pro vyřizování stížností, ale tam třeba bude právě pro ty malé e, firmy výjimka, jinak je zde takové hlavní pravidlo chovat se slušně ke svému zákazníkovi. Také neříkáme, že všechny ty platformy se chovají e, neférově, že se chovají špatně. To není pravda. Navíc e, ty, jak ty platformy postupně se budou vyvíjet, tak možná třeba některé ty nebudou dělat takové chyby, jaké dělaly ty platformy v minulosti. Protože někdo třeba říká, ano, byl zde nějaký problém, ale postupně se snažíme uspokojit spotřebitele. Někdy jsme se tak příliš soustředili na spotřebitele, až jsme trošku zapomněli na ty dobré vztahy s těmi podniky. Také chci říct, že vím, že zde nejsou velké platformy a drobní uživatelé. Při svých šetřeních jsme zjistili, že jsou zde platformy v mnohých segmentech ekonomiky, že platformy ale mohou být určitým takovým tím gatekeeperem. E, nejedná se tedy pouze o ty, takže není problém pouze s těmi velkými platformami. Určitě nechci říct, že ty menší platformy jsou všechny naprosto nevinné. A dále, eh, když jsme zjišťovali, s jakými platformami jsou potíže, nebo na které bylo upozorňováno, tak tam eh, byly velké, ale i malé, třeba malé platformy, kde je méně než 200 zaměstnanců, což tak, ale oni mají třeba miliony uživatelů, i když je tam třeba jenom těch 200 zaměstnanců. Pak jsou zde takové ty obchody s těmi aplikacemi, ty app stores, ty, na některých platformách se třeba prodávají um, hodinky, na jiných třeba pivo, víno nebo mm, umělecké předměty. Takže často ta platforma je tvořena jenom takovou hrstkou lidí, ale přitom mají miliony zákazníků. A mm, samozřejmě, že pro, ten, mm, pro ty podniky, které nabízejí, je to důležité, aby se dostali ke svým zákazníkům. Takže ta hranice mezi tím, zda ta platforma je malá nebo velká, je velice rozmožená ale myslíme si, že ta pravidla, která přenášíme, mm, nejsou tak těžká k tomu, aby byla dodržována. Ještě zástupce Hotreku mm, vyjádřil svá přání, nějaké své žádosti a i ostatní se vyjadřovali v minulosti. My jsme se snažili zaměřit se na ty nejdůležitější věci a e, chtěli jsme nastínit nebo nastavit nějaká základní pravidla, pak třeba byste mohl být nějaký kodex v nějakém konkrétním nějakém segmentu. A ten segment by se pak třeba ještě zavázal k nějakým podrobnějším pravidlům. Pak je zde rovněž eh, návrh na to, aby zde vznikla nová eh, observatoř pro sledování ekonomiky internetových platform. No a v neposlední řadě, paní předsedkyně, vy sama jste položila několik dotázek, otázek. Já bych chtěl říci, že tento návrh sám o sobě chce přinést větší jasnost, chce vyjasnit pravidla hry. My neměníme ta pravidla, ani mm, někomu nenařizujeme přístup nebo nezakazujeme přístup. My chceme říci, všechny platformy, ať už jsou malé nebo velké, musí jasně říci, jakým způsobem budou eh, spolupracovat se svými eh, podnikovými eh, zákazníky. Eh, děkuji. Eh, mám ještě pár otázek, vzhledem k tomu, že máme ještě čas. V první řadě je to otázka na booking.com, eh, protože tam, co děláte, je srozumitelné, protože ho všichni používáme. Chtěla bych se zeptat na termín férové podmínky, spravedlivé podmínky které se tam eh, objevují. Já si myslím, že ty jsou férové, protože eh, pokud nějaké zařízení má zaplatit 15%, tak je to férové, když prostředkujete to ubytování, ale myslíte, že je férové v případě hotelů a pensionů? aby nemohli prodávat další pokoje, které mají za nižší cenu? Vy máte prostě podmínky, že je musí prodávat za stejnou cenu. Myslíte si, že to je spravedlivé? Prostě by eh, se učili, kolik mají platit za váš produkt, to znamená za prodej toho pokoje, ale myslíte si, že je od vás férové, že jim přikazujete, za kolik mají eh, prodávat další pokoje, takže ten termín férové eh, podmínky by mohl být ještě jasnější. No, myslíte, že je jasnější, že to je jasnější vyjádření, než když se řekne podmínky, jako v případě dalších platform? No, eh, můžeme, máme eh, čas zajít do detailu, protože ďábel vězí v detailu právě. Vy hovoříte o eh, paritních doložkách a Eh, máme tady paritu, máme blízkou paritu a ke změně, podstatné změně došlo eh, v roce 2015. My jsme udělali závazek, že eh, přejdeme k té blízké paritě. A co to je? To znamenalo, že hotely nebo penziony nesměly nabízet nižší, nižší ceny na žádných jiných distribučních kanálech. Online, offline, přímých, nepřímých. To je záležitost minulosti teď v té komunitě, v tom sektoru už nikdo tuto paritu eh, nevyžaduje. A co to je blízká parita? Eh, na všech kanálech eh, s výjimkou tohoto, má, s výjimkou jednoho, mohou nabízet, co chci. A tím kanálem je Eh, kanál vláň, eh, eh, vlastněný hotelem. Jinak cokoliv se dělá offline, když zákazník zavolá, když si zákazník najde třeba na našem chybových stránkách ten hotel, vezme si tam to telefonní číslo, zavolá mu a domluví si ubytování, Neříkám, že se nám to líbí, ale prostě je férové, aby to udělal. Jinak 20 25 je zhruba v onlineových eh, aplikacích, 5 eh, v, ne, eh, v offline, ale je pořád 75 trhu, kde mohou volně nabízet nejlepší ceny. Takže to bychom chtěli chtěli objasnit. A je to férové. Konkurenční orgány v celé Evropě, DG konkurence, eh, to eh, sledovali a s jediným eh, mnou výjimkou, což je německý Bundesamt, se shodli, že to je férový přístup, protože po důkladném hodnocení a ekonomických studiích se došlo k názoru, že těch 15 eh, bylo přijatelných. Eh, potom eh, takzvaný freeriding, černí pasažéři. Tady se snažíme opravdu dělat, co můžeme, abychom měli férové vztahy mezi našimi obchodními partnery a námi. Děkuji vám. Proč neužíváme Eh, termín fair v našich v tom nařízení, protože vlastně už je to v názvu, tam se hovoří o transparentnosti. Je to nařízení, je přímo aplikovatelné, musí tedy být zcela jasné. Jestli je tady ta záležitost toho treku a bookingu, eh, ta diskuse, že Eh, nemohou eh, hotely nabízet lepší eh, služby na webu, na platformách. Prostě pořád se hovoří o férovosti a právě o tom je to nařízení. A my v tom nařízení chceme být zcela jasní a nehovoříme proto o žádném černém seznamu doložek, které považujeme za neférové. My jsme udělali to, že nařízení jako takové článek po článku eh, říká, co považujeme za neférové. Čili místo seznamu z neférových e, ustanovení e, máme v každém jednotlivém článku uvedeno, co je vlastně nefér. Je nefér Eh, pokud uživatelé nevědí, eh, na jakém základu eh, jste je zalistovali. Není fér a tak dále a tak dále. Čili v každém článku říkáme, co je neférové a je ta neférovost se objevuje vlastně už v samotném názvu, protože cílem toho nařízení je zamezit neférovosti. A děkuji vám, pan Deberan. Děkuji. E, moje, můj, děkuji za vysvětlení. Moje e, osobní, můj osobní dojem je, že to název toho nařízení se nazývá férovost a transparentnost, protože pravda je, že transparentnost tady není. E, já bych se chtěl zmínit o té doložce týkající, nebo těch člen o, o ustanoveních týkající se blízké parity. E, e, e můj kolega a partner z Booking komu zapomíná na to, že e, hotely mohou uvádět nižší ceny na svých vlastních webových stránkách. Čili eh, je spravedlivé, že, mohou, že eh, když se telefonuje nebo jinak eh, se s nimi komunikuje, tak nabídnou lepší cenu. Nemyslím si, že to je diskriminace, ale jasné je, že ten hotel nebo to zařízení nemá příležitost uvést tu nižší cenu na svých webových stránkách. Je, odpovídá to digitální agendě a tam právě toto je uvedeno. E, nelíbí se, nemám rád ten termín e, ustanovení o blízké e, paritě, ale každopádně si myslím, že to odpovídá použití různých kanálů a chci říci, že je určitý monopol a disbalance, kterou chceme vyrovnat. Děkuji za vysvětlení a e, musím vás, a chci vám říci, že se k tomu určitě ještě vrátíme v budoucnosti. A máme zde ještě řadu e, řečníků, protože e, jsou zde společnosti, které se nemohly vyjádřit. A první je seznam paní Agáta Nováková. Máte slovo a omlouvám se, že jsem asi zkomolila vaše jméno. Děkuji za to, že jste dali příležitost seznamu, abychom po druhé vyjádřili, se vyjádřili ti, kteří tady byli, nebyli dopoledne. Chtěla bych říci, že seznam je česká společnost vytvořená v roce 96, která je, je úspěšným eh, vyhledávačem a eh, jsme eh, na Eh, hlavně na českém eh, trhu, jsme místní eh, hráč. A poskytujeme, který posky, a poskytujeme online služby. Překvapilo mě, že jsme ještě nehovořili o té nejpolitičtější a nejcitlivější části toho eh, nařízení eh, o tom posledním rozšíření, nedávném rozšíření na vyhledávače, protože eh, vyhledávače jsou v Evropě a ve světě vůbec důležité a navíc to může mít nechtěné dopady a může to vyplynout nebo vyústit do Mm, právních problémů, kdy například eh, malí hráči, konkrétně seznam, eh, byl obětí takových nezamýšlených eh, dopadů. Takže pro nás ty otázky podmínek a opravných opatření ze strany komise byly důležité. Rovněž vítáme ty záležitosti týkající se transparentnosti, ale jinak ty hlavní parametry. Eh, kdo stanovuje hlavní parametry eh, o hodnocení eh, vyhledávačů? A otázka teda, tedy je, zdali bychom si mohli stěžovat na za Ne, ne zdali, zdali jsme schopni plnit požadavky Eh, nařízení, když vlastně nevíme, jaké jsou hlavní parametry. Eh, vyhledávače eh, hodnotí nebo srovná, vycházejí ze stovky parametrů při hodnocení. A kdybychom to matematicky měli vysvětlit, tak jde o e, rovnici o tisíce e, variantách. E, využíváme přístupu prediktivního modelování. Není tajemstvím, že taky zde jde o know-how, které je třeba chránit. Otázka je, kdo bude tedy stanovovat nebo kdo definuje tu, ty hlavní, ten hlavní soubor parametrů, podle kterých se eh, hodnotí. A jinak si myslíme, že některé metody by mohly nás ohrozit. A proto jsme eh, proti rozšíření působnosti tohoto nařízení i na vyhledávače. Protože eh, my nejsme Eh, malý a střední eh, eh, podnik. Před 20 lety jsme už tam přestali spadat, máme zhruba 1200 zaměstnanců, takže už tam nepatříme, ale jsme malí oproti velkým hráčům. Dále podmínky Prostě je, e, e, to je e, schůdné, ale velmi nepraktické, když si vezmeme, jak pracují vyhledávače dva týdny předem oznamovat uživatelům, když jde o uživatele webu. Navíc se ty podmínky mění každý den takže posílat je každý, eh, eh, eh, nebo že informovat 15 dní předem by mohl být problém. Paní Leitner, máte slovo. Um, děkuji, paní Šaldemóze. Já mluvím za švédskou streamingovou službu, ale i Združení uživatelů digitálních služeb v Evropě. Tam je sedm digitálních a dalších evropských společností. Na úvod řeknu, že platformy hrají významnou roli, velice významnou roli při propojování podniků a uživatelů. Takže tím se vysvětluje, že je to vlastně jakási brána pro operátory. Ale jedno základní pravidlo znamená, že v některých případech řada podniků, a tam jsou i ty digitální, jsou stále více závislé na platformách při interakci se spotřebiteli. Jako příklad dnes 80 uživatelů Spotify přistupuje ke službě přes App Store. A pak máme nové platformy, které uvádějí, zavádějí služby eh, ovládané hlasem. Takže závislost na platformách znamená i to, že závisíme na tom, jestli ta platforma je spravedlivá. A digitální hudební služby naráží na řadu praktik, které jsou nespravedlivé i diskriminační. Nejsou to všechny platformy, ale jsou tady určité platformy, které ty praktiky používají a patří tam třeba povinnosti, aby se využíval nějaký jedinečný platební systém, systém té platformy. Ten platební systém může znamenat vysoký poplatek, což má dopad na cenu, na volbu pro spotřebitele, pak jsou tady omezení naší schopnosti komunikovat s uživateli, tam jde o přístup k platformě, pak jsou tam omezení nebo odmítání interoperability s určitými platformami, takže služby nelze nalézt na určitých platformách, kde uživatelé chtějí nalézt. Tato omezení platí tehdy, když platformy konkurují s nějakou službou třetí osoby, která poskytuje přístup. Jde třeba o určité zájmy a vyšší riziko neférových praktik. V takových případech máme pocit, že omezují, se omezuje eh, inovace, konkurenceschopnost pro podniky, a také volba pro spotřebitele, protože nemají přístup ke službám, které by chtěli. Pokud je opravné prostředky, v případě nevyvážených eh, sil uživatelů podniků a platform nejsou na to žádné opravné prostředky, takže žádná řešení. A ještě k tomu u řady služeb eh, je tady strach z odvety těch platform. Co tady potřebujeme? Co potřebujeme v návrhu nařízení? Za prvé ten návrh nařízení je velice důležitý, protože uznává, že existují nekalé praktiky. To je důležitá věc. Nicméně návrh se zaměřuje na transparentnost a samotná transparentnost nezabrání v nespravedlnosti. Můžete vědět, co ta platforma dělá, ale nebude to znamenat, že se změní ten eh, škodlivý postup. Proto podle nás potřebujeme dvě věci v tom návrhu. Za prvé, Chtěli bychom konkrétní povinnost nepouštět se, neuplatňovat určité nekalé, nespravedlivé eh, praktiky, třeba diskriminace při kontaktu s jinými platformami. A druhá věc jsou účinné opravné prostředky. Ze zkušeností víme, že mediace a samoregulace nefungují, když jsou nevyvážené síly nebo střed zájmů a chceme účinné opravné prostředky, aby se zadrželo dodržování předpisů v tomto návrhu. Děkuji a ráda k tomu předložím další návrhy. Děkuji vám a děkuji také kolegům, komisi a všem panelistům, že mezi nás dnes přišli. I když tady poslanců není tolik, myslím, že to byla zajímavá diskuze. Je to první diskuze z mnoha, které nás ještě jistě čekají. Budeme se tím zabývat několik měsíců, takže řadu z vás ještě asi uslyšíte. Eh, uslyšíte i mě. Nicméně za dnešní den děkujeme a děkujeme za to, že jste nám dali podněty do další práce a tím bych uzavřela dnešní zasedání. Děkuji. Julia, did you want to send? Uh, just to, just to clarify, I was... Chci jenom vyjasnit, já jsem uzavřela pouze slyšení, ne celé zasedání. Omlouvám se. Uh, Kolegové, já myslím, že přišel čas, abychom zahájili odpolední zasedání výboru IMCO. Paní předsedkyně má teď eh, něco jiného, přijde za chvíli, ale můžeme se pustit do dalšího bodu, což je opakované použití informací veřejného sektoru a já rovnou požádám o slovo naši zpravodajku Julii Radu. Děkuji, paní předsedkyně průběhu posledního desetiletí nebo desetiletí a půl se otevřené informace vyvíjely a vyzrály, jsou teď základem koncepce moderní zprávy. A princip je ten, že pokud je možné dát dispozici údaje pro opakované použití ze strany veřejnosti, je to potřeba udělat. Jsou tady tři eh, hlavní skupiny, které to využívají. Za prvé jsou to podniky. Ve vyhodnocení Evropské komise, které doprovází návrh přepracovaného znění směrnice o opakovaném použití informací veřejného sektoru, datová ekonomika v EU má mít hodnotu 300, 300 miliard eur v roce 2016. Generuje to nějakých 1100-1200 eh, veřejných podniků. Znamená to, že údaje jsou přístupné a znovu použitelné. Dále z toho těží občané. Občané mohou aktivně uh, pracovat ve své komunitě, zapojit se do společenství na základě spolehlivých údajů a ne na základě nějakých pověr anebo roztříštěných informací. A za třetí je to samotná zpráva a to je velmi důležité. Otevřené informace, otevřené údaje umožňují zprávy naplnit eh, povinnosti, zajistit, že politika je transparentní, ale zároveň je to pobídka pro to, aby jednotlivá oddělení ve zprávě navzájem spolupracovala a aby dávali údaje k dispozici interním uživatelům v rámci správních orgánů, kteří by k ním jinak přístup neměli. Stručně řečeno, usnadňuje to život orgánů samozprávy a zefektivňuje to jejich práci. Podle vyhodnocení výhody otevřenosti údajů od samého počátku zdaleka vyvažují potenciální náklady pro veřejnou zprávu v poměru 26 k 1 já vítám, jakým směrem se ubírá návrh komise ve snaze dále rozvinout příslušnou směrnici, nicméně Obezřetný přístup, který zaujala komise, nenapravuje sávající situaci, která stále umožňuje, aby velké nadnárodní podniky těžily z údajů veřejné zprávy, zatímco občanské iniciativy ztrácejí. Jedním z příkladů je dohoda, licenční dohoda Google v Německu s Německou eh, federální agenturou pro kartografii údajně platí za každý rok jakousi částku, která má šest cifer. Taková částka pro Google moc peněz neznamená. A vylepšení map Google v důsledku těchto geografických údajů jsou opravdu značná. Iniciativa občanské společnosti jako OpenStreetMap, která vytvořila podrobnou mapu světa na základě iniciativy dobrovolníků, si nemůže dovolit takovou licenci. Výsledek je ten, že informace veřejného sektoru posilují už tak dominantní postavení velkých nadnárodních podniků, omezuje se tak také možnost občanské společnosti rozvíjet alternativy. Ty malé částky, které veřejná zpráva dostane od Google, rozhodně nevyváží škodu, která eh, z toho plyne pro veřejné zájmy, když ty údaje nejsou k dispozici všem. A proto je důležité, abychom byli odvážnější pokud jde o řešení této otázky poplatků a licencí na údaje z veřejného sektoru. Článek 6.2.1 přepracovaného znění umožňuje veřejné správě účtovat poplatek na pokrytí značné části nákladů. Tato možnost účtovat poplatky za údaje veřejného sektoru je potřeba dále omezit. Opětové opakované použití údajů musí být eh, možné zdarma, až na velice úzce vymezené schopnosti. Návrh na vytvoření vysoce hodnotných set údajů, set údajů je eh, dobrý, ale je třeba zajistit, že ten na seznam nebude vytvářet Evropská komise. Na základě zkušeností z členských států navrhuji, abychom doplnili seznam k této směrnici. Samozřejmě to je pak možné ještě aktualizovat, ale transparentní postup pro aktualizaci seznamu je také nutný, je třeba aktivně pouzbuzovat účast zejména občanské společnosti. Do, do, Administrativy, zprávy v některých členských státech aktivně hledají možnosti, jak to udělat, ale správní orgány, kterým se nechce zapojit do otevírání svých údajů, velice často začínají eh, uvolňovat ty nejméně atraktivní a nejméně informativní údaje. Německé eh, skupiny občanů tomu říkají data. To jsou takové údaje, které jsou tak nudné, že z toho začínáte chrápat. Nicméně Nadace otevřených znalostí zveřejnila kategorie údajů, které jsou nejužitečnější a měly by být nejvyšší prioritou při zpřístupňování údajů. Takovéto návrhy je třeba zohlednit a je, třeba, je možné na tom stavět při sestavování seznamů. Mým cílem je postupovat rychle, a aktualizovat směrnice, aby dosáhla tří cílů. Za prvé, směrnice by neměla žádným způsobem zasahovat do toho, co už teď členské státy dělají, aby otevřeli údaje a uvolnili je v otevřeném formátu a bez licencí. Za druhé, mělo by to pomoct těm členským státům, které zatím takové věci nedělají a mělo by jim to poskytnout také si vodítko. A za třetí, směrnice by měla zdůraznit evropskou dimenzi otevřených informací a podpořit celoevropské shromažďování údajů a také spolupráci a volný pohyb údajů přes hranice. A poslední věc, Nejlepší způsob, jak popsat tuto směrnici, to, co ta směrnice dělá, jsou otevřené údaje, otevřené informace. A byla by škoda nezdůraznit, čeho může dosáhnout. A proto navrhuji, že bychom eh, navázali na velice dobrý návrh Belgie v Radě a přejmenovali tuto směrnici na směrnici o otevřených údajích. Děkuji. Mnohokrát děkuji, Giuliano, a nyní dám slovo stínovním zpravodajům. Savina Ferhain za ALS a myslím, že eh, ji zastupuje kolegyně Lange. Paní předsedkyně, kolegyně a kolegové, my vítáme návrh na přepracování předložení komisí. Cílem je sezbírat co nejvíc informací a materiálů a zpřístupnit je k dalšímu zpracování a použití. To je jasné. Je jasné, že informace z veřejného sektoru mají obrovský hospodářský význam, inovativní potenciál. Veřejný sektor má k dispozici různé informace. Satelitní obrázky, právní předpisy, archivy, sbírky knih, uměleckých děl, navigační systémy, předpovědi počasí mohou využít všechny tyto dokumenty. Takže u této směrnice jde o transparentnost a o to, jaké informace mohou být dále zpracovány a za jakých podmínek, aby byla zajištěna spravedlivá hospodářská soutěž a rovné zacházení se všemi potenciálními uživateli. Při přepracování směrnice bychom měli zohlednit několik důležitých aspektů. Svrchovanost přijímat rozhodnutí by měla zůstat zachována. V rozhodovacích orgánech ta směrnice nepředepisuje žádné povinnosti zpřístupňovat Měly by být možné výjimky pro kritické údaje, dále by mělo být možné požadovat poplatky na pokrytí nákladů. Ovšem v novém návrhu se uvádí, že to může pokrývat pouze zásadní část vzniklých nákladů. Je třeba o tom ještě diskutovat. a musí jít také o velice kvalitní datové soubory. Nesmí se tam vybírat žádné poplatky. Komise by sama měla rozhodnout, co spadá pod tuto definici. Toto sebou přináší nejistotu. To nemůžeme akceptovat. To jsou tedy prvotní připomínky a otázky. A paní Frahajen se těší na další diskuzi v příštích týdnech a měsících. Děkuji. Děkuji za paní, za SD e, paní González. Děkuji za slovo. Bude hovořit finsky. Hmm. To, co představuje komise, to vítáme. Je pravda, že ta snaha po otevřeních, otevření dat, přís, otevře přístupu k dat je velká revoluce, také je zde snaha využít zdroje efektivně, což umožní také připravit a vyvinout lepší produkty a lepší služby, takže to je velice eh, důležitý zdroj Údaje, které jsou eh, nebo které vycházejí z veřejného sektoru, mohou přinášet další prospěch celé společnosti. Tato směrnice podporuje tuto snahu, tuto možnost. Všechny reformy nebo všechny snahy rozšířit rozsah působnosti také třeba i na přístup k údajům v reálném čase, nebo na zlepšenou, zvýšenou transparentnost údajů. To vše vítáme. Má to vést ke zlepšení i vědy nebo ke, no, přinést prospěch k vědě a zlepšit také efektivitu vědy. Musí se jednat o kvalitní údaje, musí to být důvěryhodné údaje a také standardizované údaje. Jsou zde různá rozhraní pro jednotlivé programy, to, takže na to se také musí využívat eh, údaje v standardizované podobě. Tento návrh ale neříká jasně, zda se to bude týkat i veřejných firm, zda veřejné subjekty budou mm, vázány touto legislativou. Dále, co se týče osobních údajů a ochrany osobních údajů, musíme si uvědomit, že všechny údaje jsou cené. Může třeba, se mohou, některé údaje se mohou použít třeba po té, co jsou anonymizovány, ale to sebou také nese náklady. Mm, a dokážu si před situaci, že by třeba mohly nějaké firmy používat tyto údaje v anonymizované podobě. A pak jsou zde ještě různé překážky pro využívání těchto údajů. Hmm. Musíme se snažit tyto překážky odstraňovat a prosazovat možnost použití informací veřejného sektoru i ve firmách. S velkým zájmem jsem si tento návrh přečetla a těším se na plodnou spolupráci se stínovými zpravodaji a se zpravodajkou. Děkuji a za Alde jste paní Dita Charanzová. Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Obecně podporuji rozšíření rozsahu působnosti i na veřejné podniky a na výzkum. Já mám jedinou otázku, která se týká výzkumu. Pokud bych byla lékařkou, která provádí výzkum za veřejné peníze, eh, v jaké fázi mám ty eh, údaje už s někým sdílet? Eh, mám už sdílet ta údaje ještě, které nespracované údaje, nebo teprve údaje ehm, v, jaké fázi, je, je to vlastně podle článku 13, takže v jaké fázi už ty údaje jsou nějakým způsobem chráněny. A týká se to vlastně i výzkumu, který je financován z veřejných nebo soukromých zdrojů. Chci se zeptat na tuto věc, protože z těch článků to není úplně jasné. Možná je to někde v těch úvodních ustanoveních, ale není to v těch článcích. A pak máme ještě otázku na článek 4. Tam se hovoří o tom, že e, výzkum je vyňat z té možnosti žádat o informace. To je sice dobré, ale jak to bude v praxi, jak v praxi ten badatel bude zacházet s, tím, s tou žádostí. Ale v zásadě mohu říci, že podporuji to, co říká zpravodajka a těším se na to, že tato zpráva bude brzy schválena. Děkuji. A ještě Evropská komise. Jste pan Volman. Máte slovo. Děkuji za slovo paní předsedkyně. Chtěl bych poděkovat za ty za komentáře i za dotazy. Za prvé, návrh eh, Směrnice o opakovaném použití informací veřejného sektoru je součástí velkého balíčku opatření, který se týká ekonomiky dat. Poprvé se komise snaží koherentním způsobem ošetřit různé druhy údajů, údaje z výzkumu, z mm, veřejné zprávy a také soukromé osobní údaje. Tato směrnice je platí od roku 2003 a fungovala dobře, nicméně časy se mění, technologie se mění velice rychle, už to zde zaznělo před chvílí. Takže například je zde, zde poptávka po dynamických eh, datech v reálném čase, tady ta poptávka se exponenciálním způsobem vzrůstá. kdo v této situaci bude mít přístup k tomu, že zde budou k dispozici veřejné údaje za nízké ceny. Takže tím hlavním vítězem by měly být malé a střední podniky, protože přesně tak, jak řekla paní Reda, malé a střední podniky si nemohou dovolit eh, nakupovat nějaké soubory údajů, protože zatímco třeba velké firmy si to dovolit mohou mm, zaplatit třeba 50 tisíc nebo 100 tisíc eur za nějakou databázi údajů. Ale e, vítězem e, v té situaci mohou být také občané a občanské společnosti. Je zde takový obezřetný přístup. My si myslíme, že jsme přinesli návrh, který sice přinese změny, ale zároveň je to návrh, na němž by se měli spoluzákonodárci dohodnout rychle už na začátku příštího roku. Takže ta revidovaná směrnice mm, by měla být eh, schválena ještě předtím, než dojde k novým volbám do Evropského parlamentu. Pak jste hovořili o ochraně údajů. Směrnice by měla být provedena tak, že bude plně respektovat všechnu, všechna pravidla ochrany osobních údajů. Možná se ptáte, proč jste, vyndali, proč jste vyňali ten článek z té směrnice, který se toho týkal a mm, byl to vlastně kolega, který o tom hovořil. Máme zde nařízení a um, jsou určité věci, které teď už jsou uh, ošetřeny v tom nařízení. Pak jsou zde ještě tři hlavní cíle, o kterých hovořila paní Reda. Souhlasíme plně, že, jsou, že to jsou ty tři hlavní cíle. Nechceme bránit členským státům, které chtějí nějakou lepší úpravu. S tím není problém, hovoříme zde pouze o minimální harmonizaci a členské státy, které chtějí ještě um, zlepšit eh, nebo ještě, ještě, ještě chtějí vylepšit tu situaci, tak, tak mohou učinit. Mm. mm. Už eh, místo předseda ANCIP 8. Eh, června na radě hovořil o nutnosti otevřenosti údajů. Jo, že tedy by se to, že by se to mělo přejmenovat na otevřené údaje. Co se týče těch nákladů, když snížíte náklady na využívání těch informací, tak dojde k explozi využívání, také to bude eh, jednodušší pro malé a střední podniky, aby tyto údaje využívaly, mm, zlepší to rovné podmínky na trhu, Mm, zlepšit to postavení těchto malých eh, firm v porovnání s velkými giganty. Otázka o veřejných podnicích. Zda také budou muset zveřejňovat údaje nebo dát k dispozici své údaje. Ne, nebude pro ně platit tato povinnost. Myšlenkou je to, že pokud dají k dispozici své údaje pro nějaké další použití, tak ta, ty údaje by měly být k dispozici za stejných podmínek transparentnosti a nevýlučnosti pro všechny. To znamená, že pravidla, která by se týkala veřejných eh, podniků, jsou základní pravidla ze směrnice eh, z roku 2003. Pak zde také padl návrh, jak to bude s prováděním, s prováděním v praxi ve všech členských státech. Já bych chtěla upozornit na to, že to souvisí, že tento návrh souvisí s programem Digitální Evropa. Je tam silná eh, vazba mezi dostupností informací veřejného sektoru a mezi vývoji umělé inteligence v Evropě. Máme zde soubory eh, dat velkého objemu, která jsou klíčové pro to, aby fungovala umělá inteligence. Umělá inteligence se neobejde bez tohoto druhu údajů. A v programu Digitální Evropa jsme vytvořili podmínky k tomu, aby některé činnosti byly financovány, některé činnosti, které mohou vést k tomuto vývoji. A pak ještě otázka, jak to bude s výzkumem, to znamená, v jaké fázi už budou muset ty údaje z výzkumu být sdíleny. My jsme se dívali na doporučení, která již existují, která se týkají informací z výzkumu a dívali jsme se, která doporučení mají být pozměněna eh, nebo která mají být přeměněna ve směrnici. Udělali jsme to poměrně mírně. Členské státy budou mít zde dvě nové povinnosti. Za prvé, materiál, který už je k dispozici ve veřejných těch eh, uložištích, by eh, měl být eh, uvolněn k jakémukoliv dalšímu využití. Dnes víme, že ta uložiště mají zatím různá omezení, je to třeba například možnost využít ta, ty údaje pouze pro výzkum a někde třeba ty údaje nelze využít vůbec. Pak je zde ještě druhá povinnost pro členské státy. Členské státy mají zavést eh, politiku otevřeného přístupu k údajům. Jsou zde doporučení z roku 2012, která se týkají vědeckých informací. A tam je článek, který v zásadě říká to, že členské státy musí mít zavedenou takový, takový postup, ale zatím pouze 8 z členských států um, má takovou, takový postup. Takže jsme se rozhodli, že to chceme přetavit do směrnice, aby um, ty postupy existovaly v praxi. Um, jak to bude se vzdělávacími institucemi, jak by reagovali na ty žádosti, ono to souvisí s povinností, která je ve směrnici když hovoříme o materiálu, který už je k dispozici mm, v těch úložištích, tak to by se netýkalo materiálu, který tam ještě není, který ještě není jaksi uvolněn. Takže nedává smysl, aby zde byl nějaký speciální postup pro vzdělávací instituce, který by je nějak zatížil a který by vytvořil v praxi překážky nebo nadbytečné břemeno. Doufám, že se mi podařilo zodpovědět všechny otázky. Děkuji. E, děkuji, myslím, že ano. Vaše odpověď byla velmi široká a chtěla bych dát slovo zpět naší zpravodajce paní Reda. Ráda bych poděkovala stínovým zpravodajům za velmi užitečný komentář k návrhu zprávy. Musím říct, že jde o, že, že půjde o to se souhladit různá stanoviska. Máme zde eh, ty otázky týkající se omezení eh, poplatků a eh, dále názvy nebo stanovisko komise. Čím vyšší E, poplatky, e, tím e, více velké technologické společnosti si budou uchovávat svou dominantní pozici a veřejnost, která závisí na otevřených datech, jako například mapy nebo plán ulic a tak dále, tak budou muset platit za licenci. Takže myslím, že na to bychom se mohli podívat, podívat se na, nebo dohlédnout na vynikající eh, přípravu a hodnocení, které vypracovala komise a vysnažit eh, se, aby, čím, aby co nejvíce údajů bylo k dispozici zdarma a dala se, dali se použív, eh, znovu používat opakovaně. Máme ambiciozní lhůta, eh, IMCO dá vstupy k výboru ITRE eh, co nejdříve a chceme, aby eh, komise mohla dokončit eh, svůj navrh co nejdříve. Je to opravdu ambiciozní kalendář, protože 11. července se bude jednat o tomto jednání, takže další den bude Eh, lhůta k předložení eh, pozměňovacích návrhů a v říjnu se bude hlasovat na plenárním zasedání. Eh, takže tím jsme vyčerpali program tohoto odpoledního zasedání. Děkuji vám za účast, děkuji tlumočníkům za práci a znovu se uvidíme na příští schůzi, která bude 11. červenci. Takže vám přeji příjemný večer. Naschledanou.